Uh, Vážení kolegové, jak vidíte, za předsednickým stolem došlo k malému převratu. Zmizel nám předseda a spousta místopředsedů. Pravděpodobně ne kvůli tomu, že tady máme policejní důstojníky, ale z jiných důvodů. Takže zjevně jsem tady jako jediný europoslanec, kterému nabídli něco, co nemohl odmítnout. Dnes budeme diskutovat eh, o boji proti odvážen, odvá, organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti a o evropském politickém cyklu. Teď eh, začíná nový politický cyklus 2013 až 2017. Europol právě zveřejnil posouzení hrozeb závažné organizované trestné činnosti. Máme zde také návštěvu ministra, britského ministra pro vnitro a spravedlnost. Všichni doufáme, že zůstanou v Evropské unii, ale teď už můžeme přistoupit eh, k důležitějším, eh, vážnějším věcem. Nejdříve si vyslechneme ředitele Europolu, pana Weinreinta, který bude hovořit zhruba 15 minut a po jeho prezentaci Martin Power, předseda stáleho výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, dostane slovo a potom budeme nebo dáme tedy slovo dalším zájemcům. Takže jako první má slovo pan Weinrein, prosím. Děkuji, pane předsedo. Přes zjevný nezájem členů tohoto výboru toto téma jsem přece velmi rád, že zde dnes mohu být mezi vámi, abych vás mohla informovat o výsledcích posouzení hrozeb závažné organizované trestné činnosti z roku 2013. Je to opravdu velmi pokročilá studie, možná největší, a zahrnula také akademické profese, které nám pomohly dohlédnout na metodiku, abychom měli opravdu co nejobjektivnější posouzení hrozeb organizované trestné činnosti. Máme spoustu posouzení hrozeb. Eh, Toto je náš eh, nejvýznamnější produkt, který je výsledkem několikaletého sběru údajů z různých zdrojů. Je to také úhelný kámen politického cyklu EU, který začal v roce 2010. Jak vidíte na slajdu, ale také to vyplývá s publikací Sokta tento týden. Máme zde soubor doporučení, které se týká těch nejzávažnějších hrozeb zorganizované trestné činnosti v EU. Máte je tady na slajdu, nebudu je všechny číst. Rada ministrů pro spravedlnost a vnitro posoudí tato doporučení a využije to příští týden jako základ k tomu, aby se definovaly strategické priority pro následující čtyři roky pro boj proti nejzávažnějším hrozbám vyplývajícím z organizované trestné činnosti. Jak jsme dospěli k těmto závěrům a k těmto doporučením? Do našeho hodnocení jsme zahrnuli určitá posouzení toho, jak eh, v našich očích eh, organizovaná trestná činnost začíná být eh, čím dál globálnější a je to hrozba. Od vypuknutí hospodářské krize jsme zjistili, že se rozrůstá černý trh a šedá ekonomika a organizované skupiny vydělávají miliardy nelegálních eur. Pokud jde o zajištění efektivního hospodářského oživení, tak eh, to by byla cesta vpřed. Také jsme identifikovali 3600 organizovaných eh, skupin, eh, které působí na poli EU. Týká se to společnosti obecně, ale také podnikatelského prostředí dochází k velkým odchylkám, variacím v oblasti organizovaného zločinu. Máme ty tradiční oblasti, jako například obchodování s drogami, ale máme také nové formy, kdy kriminální organizace eh, profitují z hospodářské krize a za nízkého rizika mají nelegální zisk. Potom je zde komunita na síti, síť mezinárodní zločinnosti. Máme problém také s velkými organizacemi ve stylu mafii, ale čím dál více zde vzniká nová komunita malých eh, mobilních eh, síťových skupin, eh, které operují v různých státech, napříč různými státy. Například v případě padělání padělaných výrobků a nových eh, drog, eh, online nových podvodů a podvodů v oblasti DPH. A také tam máme takzvaný podvod MTEC, eh, který je založen na podvodech z DPH. Takže současný vývoj vede k posunu na takzvaném kriminálním trhu. Mnozí využili příležitosti vyplývající z hospodářské krize Vedlo to k tomu, že třeba padělatelé zkusili nové linie produktu, protože došlo k poklesu kupní síly obyvatelstva. Pokud jde o hlavní odvětví trestné činnosti, tak drogy, to je pořád tedy ten největší sektor. Pokud jde o závažnou trestnou činnost, pořád představuje asi 30 celkových problémů. A obchodování do EU a v rámci EU je pořád eh, velmi dynamické a proměnlivé. Vidíme, že spotřebitelé využívají spíše nebo požívají několik různých drog a to vedlo k tomu, že skupiny obchodníků s drogami teď už eh, obchodují s různými typy drog, eh, takže to je, řekněme, největší změna v této oblasti. Poptávka pro heroinu v EU mírně poklesla, ale dochází také k tomu, že se mění zásobovací cesty ze severní Afriky přes Rusko. Pořád se konzumuje kokain, ale už zde není monopol v této oblasti. Máme zde také mexické drogové kartely, které začínají fungovat jako koordinátoři trhu Není jich mnoho v Evropě zatím, ale je to trend, eh, ze kterého máme do budoucna obavy. Pokud jde o konopí, tak tam roste poptávka a spotřeba i v jiných regionech, uvnitř a mimo EU. V oblasti syntetických drog ale pozorujeme nejdynamičtější vývoj a jsou tam nové psychoaktivní látky, které se čím dál více prodávají online a to je dobrý příklad toho, jak zločinci můžou využít mezer v zákoně. Probíhá legislativní proces, který by nám měl umožnit zakázat tyto nové psychoaktivní substance, když se objeví online, ale je to teprve začátek celého procesu a zatím se zákonně prodávají na internetu označené jako něco jiného a spotřebovávají je občané a někdy to má smrtící důsledky. Když je nějaká substance zakázána, tak eh, skupiny na to pružně reagují, dají tomu nové jméno a je to. V roce 2012 se objevila opravdu celá řada těchto nových psychoaktivních látek. Nelegální přistěhovalectví, globální a regionální hospodářské nerovnosti jsou pořád hlavním problémem, proto směřuje do EU spousta nelegálních migračních toků. Jsou zde i rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o nezaměstnanost nebo přístup k sociálnímu zabezpečení, k sociálním výhodám a to má také dopad na tento problém. Stále více se zneužívají legální kanály, převaděči jimi dostávají přistěhovalce do Evropy a také je zde obchodování s lidskými bytostmi. Mnozí se potom dostávají do šedé ekonomiky a musí potom pracovat na ty, kdo je do Evropy dostali. Obchod s lidmi je i nadále velmi lukrativním trhem v Evropě. Je zde neustálá poptávka po službách, které jsou spojeny s sexuálním a pracovním zneužíváním a roste také poptávka po nelegálních pracovních silách, když se podniky snaží snižovat třeba výrobní náklady. Sociální zabezpečení, to je také cíl těchto převaděčů. Některé skupiny vydělávají miliony eur tím, že převedou lidi a donutí je k tomu, aby požádali o sociální dávky, které jsou v některých jurisdikcích eh, udělovány. Jak jsem říkal ve svém úvodu, černý trh se určitě rozrostl za hospodářské krize, především pokud jde o padělání zdravotnických a bezpečnostních produktů. Je to samozřejmě ohrožení lidí. Mnozí zemřeli v minulosti kvůli tomu, že konzumovali padělané výrobky. V České republice zemřelo více než 50 lidí v roce 2012 po konzumaci špatného alkoholu padělaného alkoholu. Způsobilo to také milionové ztráty na nezaplacených spotřebních daních eh, a také to pokřivilo konkurenci na trhu. Nicméně je to čím dál atraktivnější pro zločinecké organizace, protože poptávka po levných produktech roste. Obchodování s těmito produkty je také, řekněme, málo rizikové, je to i so, sociálně poměrně nebo společensky poměrně přijatelné, pokud jde o padělání eh, luxusních výrobků. Potom eh, takové produkty jako alkohol a tak podobně. To jsou věci, které se i prodávají na internetu a patří to ke zboží, které se nejčastěji padělá. Pak eh, jsou zde, pak je zde majetková trestná činnost, Jedná se o krádeže automobilů, krádeže šperků, které se čím dál více rozvíjí. Tyto skupiny jsou velmi mobilní, mají málo členů, kteří se ale pohybují po několika zemích a tím pádem jsou velmi těžko vystopovatelní. Má to také velký ekonomický dopad, pokud jde o pokřivení trhu a dopad na podniky. Podvod je rostoucí problém, Souvisí to také s vypuknutím hospodářské krize a jsou zde tři hlavní oblasti, protože to slibuje velký zisk, je tam nízké riziko a také je to poměrně snadné. Máme pět hlavních typů podvodů, také mass marketingový podvod, podvod se spotřebními daněmi, investiční podvody, Podvody z DPH, ty nám působí největší problémy, protože to jsou opravdu obrovské objemy nelegálního zisku. Potom eh, se zločinecké organizace infiltrují do eh, prodejních řetězců, kde se prodávají takové produkty jako například elektronika nebo mobilní telefony a tam interceptují DPH, takže to půří každým členským státům každý rok miliardové ztráty. Pokud jde o spotřební daně, tak eh, tam máme typické příklady paliva, alkohol, eh, tabákový průmysl. Jen třeba minulý rok eh, se to týkalo milionů které byly vydělány na nelegálních cigaretách. Praní špinavých peněz to je takový standardní trestný čin, ale má také námaznost na spoustu dalších forem organizované zločinnosti. Máme také profesionální odborníky na praní špinavých peněz, kteří spolupracují s dalšími pachateli trestné činnosti. Je zde zcela nezávislá nelegální struktura, která poskytuje pachatelům trestné činnosti tyto služby v oblasti praní špinavých peněz. Dotýká se to všech eh, občanů ve všech členských státech. Souvisí to s podvody v oblasti financí. 8% eh, uživatelů internetu trpělo určitými podvody, protože jim byla ukradena identita. 12% má zkušenosti s jinými podvody na internetu, takže to je opravdu obrovská hrodba hrozba. Pak máme digitální undergroundovou ekonomiku. To je součástí celo, řekněme, obecného přechodu k jiným formám trestné činnosti. A jedná se o to, že pachatelé trestné činnosti, kteří nemají tyto schopnosti, prostřednictvím těchto nástrojů mohou eh, páchat trestnou činnost eh, online. Pak zde máme eh, zneužívání dětí na internetu. Je to populární také pro pachatele sexuální trestné činnosti, kteří využívají onlineového prostředí. Týká se to i takových sociálních sítí, jako je například Facebook nebo Twitter. E, tam se využívá toho, že onlineová aktivita může být e, anonymní. Pokud jde o podvody s kreditními kartami, téměř 60 těchto zločinů bylo spácháno způsobem, že u toho nebyla použita kreditní karta. Některé členské státy už v této oblasti zaznamenali větší ztráty než v tom tradičním způsobu s Kimin. Týká se to rozvoje mobilních plateb a dalších forem plateb, které umožňují kriminálním organizacím přístup k údajům a jejich zneužívání. Potom jsou zde vysoké ceny za zpracování a ukládání odpadu, takže to také nahrává zločineckým organizacím, které jsou schopny nabídnout podnikou nižší cenu. Odpad potom směřuje především do Afriky a do Asie a jedná se především o nebezpečný odpad, který v této oblasti působí největší problémy. Závěry, které vycházejí z naší zprávy. Většina zločinů, které zde popisujeme, byly identifikovány už v minulosti, ale Trestná činnost se neustále rozvíjí a vyvíjí a právě to nám působí problémy. 3600 kriminálních skupin působí v Evropské unii a všechny do určité míry představují hrozbu pro občany a podniky v Evropské unii. Jejich rostoucí schopnost být flexibilní a přizpůsobovat se, být inovativní a především vyhýbat se odhalení, to je problém pro policii. A Zločinci využívají nových eh, možností generovat profit, především eh, v souvislosti s hospodářskou krizí. A stejně jako hospodářská krize jsou zde i další faktory ve společnosti, které umožňují zločin, infrastruktura, rozvíjející se technologie, rozvíj, rozvoj internetu a nějaké legislativní mezery, mezery v zákoně. Studie z tohoto roku, kterou organizovala SOFTA, se věnuje uh, analýze těch, kteří umožňují páchání trestné činnosti, kteří urychlují tuto činnost. My jsme se na to také zaměřili, dívali jsme se na to, jakým způsobem můžeme tyto příležitosti v této oblasti omezit pro zločince. Můj kolega, předseda Kozy, bude hovořit eh, o tom, co to znamená, tak kosy, co to znamená a jak rada bude reagovat na tyto naše závěry. A na závěr, jaké jsou dopady na politickou oblast a na orgány činné v trestním řízení. Co by se z toho měly vyvodit? Organizovaná trestná činnost je velkou hrozbou a její řešení by měla být priorita. Má to velký dopad na občany i na podniky. Trestná činnost narůstá a je velmi různorodá. Eurobarometr ukázal, že čtvrtina našich občanů má strach z hrozeb z trestné činnosti, z organizované trestné činnosti. Bojí se především kyberzločinnosti, takže to je opravdu největší obava v Evropské unii z počítačové kriminality. Evropská unie tomu věnuje zatím velmi málo prostředků, velmi nízký rozpočet a tím pádem zde vzniká výzva, jakým způsobem můžeme dostat očekávání ze strany našich občanů v této oblasti. Ale myslím si, že i nadále by to mělo být prioritou pro Evropskou unii a také pro členské státy. Měli bychom podpořit jednotný přístup v Evropské unii v reakci na tyto problémy. Ve své prezentaci jsem mnohokrát říkal, že jsou zde přímé dopady na ekonomiku, pokud jde o růst černého trhu, o objem ztráta z podvodné činnosti. Potřebujeme agendu pro bezpečnost a růst, potřebujeme úspěšně bojovat proti trestné činnosti a navázat to na naši schopnost dosáhnout znovu hospodářského růstu v Evropě. Jak regulovat internet nebo zda ho vůbec nemáme regulovat, to je otázka, která nás trápí už dlouho. A není to jednoduchá otázka. A z hlediska boje proti trestné činnosti vidíme, že otevřené anonymní prostředí internetu je velmi příznivé pro pachatele trestné činnosti a bylo také zneužito už mnohonásobně. Roste také e, používání internetu k tomu, že se tam obchoduje s materiálem, s dětskou pornografií a tak dále. Máme Budapeštskou umluvu, která už je deset let stará a za tu dobu se situace opravdu velmi rozši- roz- změnila. Pokud jde Pokud jde o to, co vidíme, rozvoj, eh, řekněme, vícečlenných a různorodých skupin. Máme čím dál více skupin, které už nejsou založeny jen v jednom členském státě, ale mají třeba 60 různých eh, národností, působí třeba v 35 zemích. To je právě nový druh mezinárodní trestné činnosti. Je to opravdu mezinárodní a samozřejmě to volá po mezinárodní odpovědi na tento problém. Takže bychom měli rozhodně více spolupracovat jako integrovaná komunita v Evropě v tom, jak budeme odpovídat na tyto problémy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, to bylo nesmírně zajímavé. Ale než zahájím diskuzi, předám teď slovo Martinu Paurovi, který je současným předsedou výboru KOSY. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych řekl, že jsem velice vděčný za toto pozvání, za možnost promluvit tady dnes ve vašem výboru jménem výboru KOSY. Jmenuji se Martin Power a vedu oddělení bezpečnosti na ministerstvu vnitra v Dublinu a za irské předsednictví EU předsedám výbor, výboru KOSY. A krátce se zmíním o tom, co vlastně výbor Kosy je, čím se zabývá a jakou má úlohu ve vztahu k politickému cyklu. A jak říkal pan předseda na začátku, právě se chystáme zahájit nový politický cyklus, takže je dosti příhodné, že jsem tady právě dnes. Rok 2013 je čtvrtým rokem působení výboru KOSY. Výbor eh, byl zřízen na základě rozhodnutí Rady z února 2010 v návaznosti na zřízení skupiny KOSY podle článku 71 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to výbor na vysoké úrovni, složený ze zástupců členských států, je to vlastně pracovní skupina v radě. A jeho úlohou je napomáhat, podporovat, posílit operační spolupráci mezi státy EU v oblasti vnitřní bezpečnosti. To je velice široká koncepce, koncepce vnitřní bezpečnosti. Nemáme žádné vlastní operace, a nemáme legislativní funkci. Takže výbor se zaměřuje čistě na to, aby zajistil, že bude lepší spolupráce mezi agenturami a členskými státy v boji proti zločinu, organizovanému zločinu i jiným typům. Máme také podpůrnou skupinu kozy, která podporuje naši činnost v Bruselu, v Radě. V kozi jsou také zastoupeny různé agentury Evropské unie, včetně Europolu, Frontexu, Cepolu a Eurojustu mimo jiné. Velice eh, úzce jsou připojeny nebo napojeny na činnost KOSY a mm, účastní se práce ve věcech, které se jich dotýkají. A pokud je to potřeba, jsou tam i zástupci jiných agentů, jako třeba OLAF, Centrum pro eh, návyky, drogové návyky a podobně, a také občas se účastní agentura pro základní práva. Pokud je o strukturu, většinou máme dvě až tři zasedání za každé předsednictví, to znamená za každý rok je to asi pět zasedání. Máme také společné zasedání s Výborem pro politickou bezpečnost. Tam diskutujeme o věcech, které se prolínají z hlediska našich zájmů. Za irského předsednictví jsme plánovali tři zasedání výboru KOSY. Jedno se konalo v únoru, příští bude v dubnu a poslední v červnu. Ale v reakci na nově vznikající hrozby v Africe, v Mali a v Alžírsku a také v reakci na únosy eh, v Alžírsku v lednu výbor KOSY uspořádal mimořádné zasedání 28. února a tam se právě mluvilo o hrozbě ze Severní Afriky s výhledem připravit závěry Rady pro Radu spravedlnosti a vnitra, která se potom také konala v únoru nebo začátkem března. Takže, jaký mandát má KOSY? Hlavní úkol je napomáhat a zajistit účinné spolupráci a operační činnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti. Tam patří policie, clo, pohraniční stráž a justiční orgány. Všechny hrají určitou roli v této oblasti. A výbor také vyhodnocuje všeobecný směr a účinnost operační spolupráce a má také napomáhat radě ve vztahu k doložce o solidaritě podle článku 222 smlouvy. Možná víte, že nedávno byla zveřejněna druhá zpráva výboru KOSY pro Evropský parlament a národní parlamenty po schválení v Radě. Tato zpráva pokrývá činnost KOSY za předchozího tria předsednictví, to bylo Polsko, Dánsko a Kypr. A pokrývá období od července 2011 do konce roku 2012. Prozatím se výbor KOSY zaměřoval především na politický cyklus a v tomto ohledu se soustředil na řadu oblastí. Vymezení metodologie pro přípravu politického cyklu, testování politického cyklu, implementace poučení a v současné době jsme ve fázi, kdy se připravuje nový politický cyklus. V tomto politickém cyklu je několik základních kroků. Především vyhodnocení hrozeb, to dělá Europol. O tom právě mluvil ředitel Europolu. Pak je tvorba politiky, to je další fáze. Do té se zapojí právě výbor KOSY při přípravě závěrů. A potom je to implementační fáze. To se dotýká především členských států ve spolupráci s Europolem a dalšími agenturami. A pak přichází vyhodnocení. A z toho zřejmě zajde další politický cyklus a možná lepší zaměření na některé oblasti. Na základě hodnocení hrozby organizovaného zločinu z roku 2011 Rada stanovila několik priorit. Patří tam takové oblasti jako trestný čin, který pochází ze západního Balkánu, obecně skupiny organizovaného zločinu, narušení obchodu s lidmi a podobně. A to se zaměřuje především na takové oblasti, jako je Afrika a Západní Balkán. To, byly, to byla velká centra, která měla vliv na Evropskou unii. A pak také to bylo zaměření na určité jevy, například nelegální přistěhovalectví, obchod s lidmi, drogy, kybernetický zločin. Ty typy zločinů, o kterých právě mluvil ředitel Europolu. Ale samozřejmě i dnes hrají důležitou roli. A pak jsou tady horizontální aspekty, Například jeden konkrétní je jeden konkrétní trestný čin může napomáhat jiným typům zločinů. KOSY, výbor KOSY měl mimo jiné zajistit, že členské státy povedou určité priority, bude jakýmsi hnacím motorem v těchto oblastech a ostatní členské státy se zapojí. A zapojí se také agentury. Ale měli jsme zanutné jmenovat někoho, kdo bude takovou hlavní hnací silou protože tito lidé se pak postarají o práci této oblasti a uzbuzují ostatní. Potom tyto priority byly zpracovány do operačních plánů a strategických plánů a tam už potom byly konkrétní kroky, které třeba podniknout, aby to vedlo k nějakým výsledkům. Jak už jsem říkal, v současné fázi na dalším zasedání výboru KOSY zohledníme to, o čem mluvil ředitel Europolu a KOSY udělá něco podobného. Pokusí se vymezit hlavní hrozby a připravit závěry rady. Metodologie, o které se také ředitel Europolu zmínil, metodologie SOCTA, vznikla v roce 2012 prostřednictvím výboru KOSY. Záměrem je stanovit, co jsou vlastně takzvané požadavky zákazníků pro vyhodnocení hrozby závažného zločinu. Europol proto měl metodologii, aby mohl zpracovat svou zprávu a do jisté míry se také uvádělo, co by mělo být výstupem z metodologie SOKTA. Jak by ty závěry mohly vypadat na konci celého procesu. Patří k tomu i to, že je třeba zajistit, že priority z hlediska trestných činů budou takové, že Rada a členské státy budou mít pocit, že právě tyto věci vyžadují největší pozornost. Pokud jde o sledování celého procesu za dánského předsednictví, se vyhodnotil celý ten politický cyklus, ten proces, to se zaměřovala především na to, co dělá v zásadě výbor KOSY. Sledování pokroku se provádělo na základě zprávu, zpráv o operačních akčních plánech. Byly tam tedy vstupy od těch, kdo měli na starosti hlavní priority, od národních koordinátorů a od Europolu, který poskytuje pracovníky té eh, jednotky pro vyhodnocení dopadů také jsme měli pracovníky, kteří vyhodnocovali politický cyklus s tím, že by se od toho pak odvíjelo příprava, odvíjela příprava dalšího politického cyklu. Pokud jde o hlavní zjištění, obecně panoval pocit, že politický cyklus představuje přidanou hodnotu, máme jednoznačnou metodologii, implementujeme a vyhodnocujeme priority, v boji proti organizovanému zločinu. Máme zkušenosti z úzké spolupráce ve snaze naplnit tyto priority prostřednictvím různých činností a také klíčovou roli hraje Europol, to bylo zřejmé. Je tady celá řada oblastí, kde bylo zjištěno, že můžeme věci zlepšit, aby ty výsledky byly lepší. Jednou z nich bylo to, že se snažíme pozvat členské státy, aby se víc zapojily, protože pokud se členské státy zapojí, pak je zřejmé, že se výsledky vylepší, protože se zaměříme na to, co členské státy považují za nejvýznamnější zločiny, které třeba řešit. Členské státy se samozřejmě zapojit musí a musí dát možnosti všem zúčastněným na jejich straně, aby opravdu něco dělali. Potom je nutné podpořit povědomí o tom politickém cyklu. Možná, že to, co děláme teď, do toho také patří. Ale v rámci členských států je nutné více obeznámit všechny zúčastněné s politickým cyklem, aby ti, kdo bojují proti zorganizovanému zločinu, se mohli víc zapojit. A pak je tady aspekt školení, osvěty a tady hraje určitou roli CEPOL, protože připravuje tzv. balíčky, které pak pomáhají boji proti organizovanému zločinu. Také se mělo za to, že je nutné formulovat strategické cíle zaměřené specificky na konkrétní země, aby se zajistilo, že to, co zahrnuje každoroční akční plán, je dostatečně operativní. A tak by to v zásadě mělo být, aby ty plány skutečně operační byly, protože to je jediný způsob, který pak výboru KOSY umožní řádné hodnocení. Také panoval pocit, že potřebujeme větší flexibilitu ve financování i v dalších oblastech. A to bylo naprosto zásadní při implementaci akčních plánů. A jak už jsme zmínili, jsme teď na začátku nového politického cyklu. Právě jsme dostali SOKTA, Ako si to teď musí zohlednit a stanovit priority. To je hlavní cíl na našem dalším zasedání v Dubnu. A to se pak budou odvíjet závěry rady, které půjdou na Černovou radu pro spravedlnost a vnitro. Takže samozřejmě dnešní prezentace přichází ve velice vhodnou dobu. Nicméně v této fázi, protože pořád ještě čekáme na reakci členských států na SOKTA, než připravíme agendu pro KOSY, této fázi nemohu nic říct k Soktal. Nicméně budeme se snažit najít relevantní aktéry a také relevantní priority. Musí to být ti aktéři, kteří budou hnací silou těchto priorit. Od června se experti budou věnovat přípravě víceletých strategických plánů pro každou prioritu a potom budeme mít operační akční plány. KOSI potom bude dál sledovat, jak se situace vyvíjí, a dostane také zprávy o implementaci operačních akčních plánů. Pak je tady celá řada dalších oblastí, kterým se KOSI věnuje. Například v Paktu EU pro drogy výbor KOSI připravil celou řadu projektů, projektových skupin za účelem implementace jednotlivých kroků, třeba eh, ve vztahu k heroinu a kokainu. Sleduje pokrok a pak se rozhoduje, které činnosti by měly pokračovat u kokainu a heroinu například e, jde o příslušné operační plány. A týká se to i dalších oblastí. Závěry rady o 29 opatřeních pro posílení ochrany vnějších hranic a pro boj proti nelegálním přestěhovalectvům samozřejmě znamenaly, že bylo potřeba vytvořit e, pracovní skupiny, aby se posílilo pět z těchto opatření. Pak bylo rozhodnuto, že některé činnosti je možné prodloužit na základě nebo pod hlavičkou přistěhovalectví a žádalo se, že se například budeme zabývat migračními tloky. U západní Afriky výbor KOSY koordinoval a racionalizoval práci, která začala v různých skupinách rady v boji proti zločinu, který má původ v západní Africe. KOSY tedy sleduje tyto věci a snaží se usměrnit opatření, která byla přijata v boji proti této formě zločinu a boji proti zločinu, který má původ v této oblasti. My jsme také vstupy od Europolu a CEPOLu, výměnou operačních požadavků pokud je o koordinaci, úlohou KOSY je povzbudit, napomáhat spolupráci a koordinaci mezi agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitra. To je velice důležitý úkol výboru KOSY. Každý rok se setkávají ředitelé všech agentur a podávají zprávu výboru KOSY o tom, co dělají oni z hlediska koordinace reakce na jednotlivé zločiny. Jak už jsem říkal, probíhá také spolupráce s ve věci eh, aspektu vnější bezpečnosti a pravidelně se setkává výbor KOSY a výbor, politický výbor pro bezpečnost. Je tak možné posílit spolupráci a koordinaci v celé oblasti evropské bezpečnosti, včetně vnějšího aspektu. A jak už jsem říkal, ta situace, která nastala v severní Africe, eh, v Mali a v Alžírsku začátkem tohoto roku, přiměla výbor KOSY a PSE ke společnému zasedání na konci února. Kosy se také účastní různých zpráv, přehledu například eh, zapol se do zprávy Komise o strategii pro vnitřní bezpečnost. Druhá zpráva bude předložena na výrobu kosy v Dubnu. Už jsme prováděli hodnocení předchozího cyklu, abych tak řekl, při přípravách na přípravu nového cyklu. Kosy bych chtěl ještě další zprávu, jako třeba o stavu implementace operačního akčního plánu pro boj s nelegálním obchodem a podobně. Jsem si velice dobře vědom toho, že výbor Kosy se teprve teď začíná věnovat zpracování prvního úplného politického cyklu. Hodně se poučil z prvního cyklu, jak už bylo řečeno, vznikla metodologie pro přípravu SOKTA, a výbor se teď bude účastnit implementace, sledování, vyhodnocování a potom z toho vznikne nový politický cyklus. Víc už k tomu asi říkat nebudu. Já doufám, že jste si aspoň trošku udělali představu o tom, čemu se výbor KOSY věnuje, jakou má úlohu. Ale chtěl bych zdůraznit, že předsednictví přikládá velký význam, význam dialogu s Evropským parlamentem ve všech těchto oblastech. A velice by mě zajímalo, co k tomu můžete říct vy. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Power. Uh... Děkuji, pane Power. A teď je, tady máme na seznamu eh, řečníku paní Matěje, pana Alberta Madra a další. Takže paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala za tuto skvělou studii i za prezentaci. Samozřejmě nesmíme mít černé myšlenky, protože když jsme se podívali na tuto studii, tak člověk má hned chuť jít vyskočit z okna. Já zasedám také ve výboru Krim, vy to víte, protože jste nás několikrát navštívil, vy i vaši spolupracovníci. Měli jsme také slyšení ve výboru Krim. Hovoří se o tom i v té studii SOKTA. A to, co se odehrává v Evropské unii, to je opravdu dost eh, děsivé, dost tvrdé. To, co k nám přichází z vnějšku, i to, co se děje tady u nás. Všichni jsme si vědomi toho, že existuje černý trh, s tím eh, máme v podstatě každodenní zkušenost, eh, ale mnohem tvrdší věc, která je opravdu velmi bolestivá, to je to, co říkáte o té pedofilii. Ve své studii jasně říkáte, že se to ještě zhorší v následujících letech. A já si říkám, že to je pro nás zákonodárce velký neúspěch. Je to neúspěch i pro policii a sociální služby. Tam si myslím, že bychom skutečně měli vzít věci pevně do rukou kvůli dětem a také kvůli těm lidem, kteří jsou nemocní. Co pro ně můžeme udělat? Opravdu to musíme vzít pevně do rukou, protože to, co říkáte ve své studii, to je opravdu velmi, velmi znepokojivé. A obchodování s lidmi, to je také velmi znepokojivé. Potom ekologické zločiny. Vzpomínám si, že ve výboru Krym byl jeden z vašich spolupracovníků a ten nám ukázal fotografie padělených produktů. Jednalo se o pesticidy, tedy o produkty, které používali zemědělci a on nám ukazoval opravdu dramatické fotografie. A to jsou také ty padělané výrobky, nové výrobky, které se takto dostávají na trh. A to potvrzuje to, co říkáte ve vaší studii. Ty zločinecké skupiny se velmi rychle přizpůsobují. přizpůsobují se čím dále lépe lépe než eh, zákonodárci, lépe než soudci, lépe než policisté. A to je opravdu velmi znepokojivé. A co můžeme dělat? Má to nějaké řešení? Možná pan Power eh, z organizace Kosy nám bude moci odpovědět. Je to opravdu hrůzostrašné. Dále hovoříte také o obchodování se zbraněmi. Všichni samozřejmě známe zbraně typu Kalašnikov a které sem směřují z Balkánu a najdeme je třeba ve Francii, v Marseille. Jsou to zbraně, které používá mafie. Máte nějaká čísla u těchto zbraní? Dokážeme si představit, jak se to asi přemysťuje, ale hovoříte také o legálním obchodování se zbraněmi. To jsou zbraně, které si vozíte, řekla bych, pod kabátem. Takže máte tam také čísla, zda se jedná o lovecké zbraně, nebo o co? Říkáte, že se jedná také o policejní zbraně, které jsou, abych tak řekla, neutralizovány a potom se s nimi obchoduje. Takže tam by mě zajímalo, zda k tomu máte nějaké přesnější informace. Děkuji předem, že mi zodpovíte mé dotazy. Děkuji vám a nyní Pan Albrecht, prosím. Yes, thank you very much, Chair. And, uh... Děkuji, děkuji pane předsedo. Také děkuji panu Reynaldovi a panu Paurovi za tento přehled. Velmi rádi vás tady vidíme. Mám otázky, které se týkají čísel, o nich je tady řeč. Pro mě totiž by bylo dobré, kdybych eh, viděl, a bylo by to také dobré pro naši práci, eh, kdybychom tedy mohli eh, mít přehled o tom zločinu v číslech a mm, o tom, jaké ekonomické ztráty působí, zejména tedy to praní špinavých peněz. Já vím, že to nemůžete jen tak eh, říci z hlavy, ale eh, určitě by bylo dobré, kdybyste hm, takovéto údaje nám mohl poskytnout. No a další otázka. Když hovoříme o eh, určitých odvětvích zločinu, čili jak jsou vaše, jak to vypadá s tím vašimi kritérii, s těmi kategoriemi, které používáte. Čili my tady máme eh, kybernetický zločin a tak dále, ale prostě eh, nemáme přesné definice, abychom tedy eh, věděli lépe, o čem je řeč. To by bylo dobré, kdybychom to mohli takto vidět, kdybychom měli jasné definice. Poněvadž máme tady nová opatření a samozřejmě se snažíme také harmonizovat trestní právo v této oblasti, takže pro nás je skutečně velmi nezbytné, abychom takovéto jasné definice měli k dispozici, k dispozici pro naši legislativní práci. Děkuji. Děkuji. Jan Mulder. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, myslím, že to, co nám pan Lejna tady řekl, to byl takový celkem velmi střízlivý pohled do budoucna. Je jasné, že jakkoliv se situace bude dále vyvíjet, musíme něco udělat. A otázka zní, zda Europol má v současné době dostatečné dostatečnou legislativu a dostatečnou sílu, aby mohl eh, s tím něco udělat. Je tedy eh, situace v současné době spokojivá nebo potřebujeme víc? A vy jste hovořil také o internetovém zločinu, eh, který, čili internet velice usnadňuje různé tedy negativní činnosti. Čili mě by zajímalo, co eh, se s tím dá dělat, už eh, tedy vzhledem k tomu, že eh, prostě takhle to řádí na internetu se může šířit prostě ve vteřině po celém světě. Děkuji, Jané. A než dám slovo našim hostům, A mm, pokud se týče tedy toho organizovaného zločinu, tak e, mohli bychom trošku vědět, e, jak se to tady, tady vyvíjí a co očekáváte. Děkuji tak já jsem nechtěl být zas až tak úplně eh, vlastně střízlivý a šodný. Eh, nám šlo zejména o to, aby naše metodika byla velmi objektivní, aby poskytovala velmi objektivní eh, obraz a já jsem velice rád, že se nám to takto povedlo. Pokud se týče eh, tedy těch otázek, především paní eh, nebo slečna Matěje, eh, když si vezmeme pohlavní zneužívání dětí na internetu, tak to je skvělý příklad toho, jaké máme meze při boji proti zločinu na internetu. V tomto případě se vlastně zneužívají ty základní eh, charakteristiky internetu, zejména tedy anonymitu. Či to jako, nám jako policajtům, policistům opravdu velmi stěžuje život. My máme hodně eh, různých možných eh, bezpečnostních firewallů a podobně, za které se může schovávat trestná činnost existuje, co si, čemu se říká eh, temná síť Darknet, což je součást internetu, kterým se běžní občané v podstatě ani nedostanou běžní uživatelé a je to skutečně hodně skryté za mnoho vrstevnými ochranami a tam se, tam se e, ukrývá mnoho dát a je to téměř eh, neomezená, neomezená sféra. Takže třeba, eh, když řešíme pedofily, tak eh, policista se dostane na určité místo, tam jsou nějaké fotografie či videa a my třeba řešíme Eh, lidi, kteří si eh, tyto materiály stahují megabajty, tedy gigabajty, eh, poněvadž skutečně na, toho, na internetu je toho opravdu mnoho. A existují dneska mezinárodní celosvětové sítě takovýchto lidí, kteří dělají toto. To není prostě jako chytání zlodějů ve vesnici. Čili my si s tím často moc prostě neporadíme. My nenajdeme toho eh, pachatele, eh, nejsme v podobné situaci k jako pohraniční, který zadrží pašeráka drog. pan Albrecht eh, se ptal po rozměrech eh, tohoto problému. No to je opravdu vhodná otázka, ale eh, bohužel nejsme schopni dát tu odpověď. Nemáme o tom dost znalosti, nemáme dost akademických poznatků, abychom byli schopni jakž tak posoudit velikost tohoto problému. My třeba víme, že eh, ztráty z platebních karet to je asi 1,5 miliarda eur, 1,2 miliardy eh, je falšování eh, dokumentů, asi 100 miliard to jsou podvody v DPH a podobně. Čili my máme určitá čísla, ale v kybernetickém zločinu zase eh, s těmi čísly je to daleko slabší. Ale už toho, co máme, eh, je vidět, že ten problém není eh, malý a určitě roste. Co se definic týče, já bych asi souhlasil s panem Albrechtem, tady bychom tu metodiku měli ještě dále jak si vyladit. Eh, také otázka interpretace toho, co je nám třeba nahlašováno, čili v těch eh, národních interpretacích by bylo skutečně dobré dosáhnout alespoň nějakých úprav. No, ale eh, třeba pokud se týče pašování kokainu, tak tam tomu rozumí členské země víceméně stejně, takže Ehm, to zase není tak strašné. Ale určitá drobná zlepšení se tady udělat mohou. Eh, k panu Moldrovi, ten se ptal na internet a co se s tím dá dělat. Tak je to svou povahou problém globální. Ehm, takže cokoliv uděláme na území EU je pouze částečné, ale stejně stojí za to udělat aspoň to, co se udělat dá. Abychom eh, zároveň tedy takto ochránili eh, svobodu na internetu. Ovšem zase bychom neměli úplně ztratit kontrolu nad internetem. Tady s čím dál tím více škod páchá pomocí internetu, jak na veřejném sektoru, tak na firmách. Čili tady je třeba, aby policie měla určit, přístup k určitým informacím v eh, potřebný čas a možná, že eh, by bylo dobré, kdyby se při zavádí nové legislativy, třeba uchovávání dat, ochrany dat a tak dále, více zohledňoval eh, také policejní pohled na věc. Pan Mulder se ptal, jestli máme dost eh, zdrojů a pravomocí. Já si myslím, že ono to celkem není o pravomocích, ty mají eh, národní orgány a to je v pořádku. Europol de facto nestíhá eh, tyto zločiny. My zajišťujeme to, aby se vědělo, aby se prostě sdílely informace a tak dále. To není otázka pravomocí, to je otázka spíše zdrojů. A eh, problémy na internetu já prostě eh, my, musím říct, že my teď máme tady EC3, eh, což je tady eh, v podstatě to, co bychom měli i dělat, ale eh, nebyly k tomu dány rozpočty. Dále, co tady vidíme, určitě se rozvíjí nadnárodní zločin, třeba je to také pašování odpadů. Pokud se týče eh, podvodů v oblasti DPH, tak eh, to je oblast, která eh, postihuje hlavně energetiku. No a pak ještě pašování zbraní, ale tady obávám se, že tady nemám dostatek informací, které bych vám tady mohl nestát, ale mohu něco zjistit dodatečně. Děkuji. Pane Paure, budete pokračovat? Já mám jenom dvě poznámky, jestli mohu. Euro, ředitel Europolu jmenoval několik prioritních oblastí, například podvod, kybernetický zločin, praní špinavých peněz a zmínil také bezpečnost pro růst. To je vlastně jedno z témat irského předsednictví, ta agenda bezpečnost pro růst. A snažíme se zdůraznit, že bezpečné stabilní ekonomické prostředí podporuje ekonomickou činnost, vytváří důvěru v ekonomické investice a pomáhá legitimní ekonomice, aby odolávala pokusům nelegitimní ekonomiky proniknout do ní, prát špinavé peníze prostřednictvím zařízení legální ekonomiky a brání také pádu důvěry v tuto ekonomiku. Lednové zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro. Na tomto zasedání jsme slyšeli materiál na toto téma s tím, že členské státy a ministři vnitra by se do toho mohli zapojit, s tím, že možná bude nutné za současných okolností zajistit, že nic nebude stát v cestě řádnému rozvoji legitimní ekonomiky a každá překážka, kterou je možné postavit do cesty ekonomice, legitimní ekonomice, bude odstraněna. To je jedno z tématického předsednictví. A možná by ještě krátce zmínil, já už jsem to víceméně řekl, ale expertíza Europolu v oblasti zjišťování trestných činů a tak dále je naprosto neopakovatelná z pohledu výboru KOSY. Chceme vzít metodologii SOKTA a připravit několik prioritních aktivit a doufáme, že Rada pro spravedlnost ani to pak přijme závěry. A pak jde o to, abychom úspěšně prováděli činnost v těchto oblastech, abychom úspěšně bojovali proti těmto zločinům, abychom stíhali pachatele. A úlohou kosi je také zajistit, že tyto operační plány se budou řádně realizovat, že budou efektivní a účinné a že získáme maximální přínos. Děkuji. Děkuji vám. Já myslím, že komise by asi k tomu také chtěla něco říct. Prosím, paní Amíči. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost. Komise rozhodně vítá toto hodnocení hrozby závažných zločinů, jak už bylo řečeno. Zahajuje se tím plnohodnotný politický cyklus, který potrvá další čtyři roky. Také chceme ocenit, kolik práce všichni odvedli v Europolu při přípravě tohoto dokumentu. V kontextu procesu politického cyklu chci zmínit, že komise se účastní jedné z fází, ke které právě má dojít. A jak říkal pan předseda, pan Paul, společně s předsednictvím připravujeme poradní dokument, kterým se má řídit Rada pro spravedlnost a vnitro při stanovení priorit pro nadcházející cyklus. Pro komisi je také důležité zajistit synergie mezi tímto politickým cyklem a politickou orientací a iniciativami EU. A v tomto ohledu chci také krátce zmínit otázku střelných zbraní. Sokta potvrzuje, co už jsme věděli. Střelné zbraně jsou společným jmenovatelem v nejrůznějších typech eh, organizovaného a závažného zločinu. Měli bychom dodat, že střelné zbraně, které se vyrábějí nezákonně a se kterými se obchoduje přes hranice, představují přímou a bezprostřední hrozbu pro evropské občany. A velice často mají devastující účinky, jak jsme viděli při nedávné střelbě v Norsku, Francii nebo Belgii. Tyto devastující vysoce profilové případy střelby samozřejmě vyvolávají pozornost veřejnosti, na rozdíl od drog nebo padělaného zboží, což může být jednorázová hrozba pro spotřebitele, je možné střelné zbraně použít eh, opakovaně. Například při, jedné, při jednom z těchto případů se střílelo zbraní vyrobené v roce 1944. Eh, v prosinci 2010 ze belgického předsednictví závěry rady zdůraznili nutnost dlouhodobých i krátkodobých opatření proti těžkým střelným zbraním a proti obchodu se střelnými zbraněmi. Takže v tomto smyslu jistě nepřekvapí, že SOKTA nezahrnuje střelné zbraně mezi prioritní doporučení a my bychom chtěli, aby se to změnilo v budoucnu, pokud jde o prioritní zločiny v Evropské unii. Vítáme tuto příležitost k politické debatě o tomto politickém cyklu My jsme velice rádi, že jsme slyšeli názory členů tohoto výboru. Mnohokrát děkuji. Děkuji. To je tedy konec tohoto bodu na pořadu jednání. A protože téměř nemáme spoždění, přejdeme hned k dalšímu bodu, což je změna přílohy rozhodnutí 2009 lomeno 935 lomeno SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Spravodajem je pan Klejs. A dnes uslyšíme prezentaci tohoto návrhu ze strany Johna O'Mahonyho, předsedy správní rady Europolu a také Roberta Wainwrighta. Takže jakmile si vyměníme cedulky, okamžitě začneme. Prosím, pan O'Mahony, máte slovo. Přeji všem dobré odpoledne. Pane předsedo, vážení členové výboru. Jako předseda správní rady Europolu chci poděkovat za tuto příležitost seznámit výbor Libe Evropského parlamentu s návrhem, který správní rada předložila radě ve vztahu k seznamu třetích států organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Protože jsem ve výboru Libe poprvé, Měl bych vám asi říct něco o sobě. Jsem policista z Karda Šikana, což je irský policejní sbor. Jsem policistou už 36 let. Mám rozsáhlé zkušenosti z policejní práce, jak v místě až po vyšetřování závažných trestných činů. Také jsem byl, také jsem vedl eh, Byro pro trestnou činnost a teď mám na starosti odbor vnitřní bezpečnosti, který spolupracuje také s Europolem a Interpolem. A jsem rád, že vám dnes mohu předložit tento návrh společně s panem Robem Lainwrightem, který vám ještě dá informace k obsahu, pokud to bude nutné. Jak víte, v průběhu let Europol implementoval dohody s 18 státy mimo Evropskou unii a s 13 mezinárodními organizacemi. Pomohli Europolu při podpoře členských států v prevenci a boji proti všem formám závažného mezinárodního zločinu a terorismu, které mají dopad na Evropskou unii. Návrh, který dnes máte před sebou, se týká doporučení ze zasedání správní rady 3. a 4. října 2012 na doplnění tří zemí na tento seznam. Je to Brazílie, Gruzie, Mexiko a ještě Spojené arabské emiráty. Nebyl jsem tehdy předsedou správní rady, když bylo doporučení pro radu schváleno. Byl jsem delegátem za Irsko a podpořil jsem tuto iniciativu, která vycházela čistě z operačních potřeb Europolu a členských států z hlediska vymáhání práva. potřeba uzavřít dohody o spolupráci s třetími zeměmi a organizacemi, aby bylo možné účinnění bojovat proti závažnému organizovanému zločinu a terorismu, které mají dopad na Evropskou unii, se řeší pravidelně ve správní radě v rámci diskuzí o spolupráci a vnějších vztazích Europolu. V případě návrhu, který teď zvažujeme, změna seznamu třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody o spolupráci, byla poprvé projednána na zasedání správní rady 4. prosince 2011. Rada tehdy vyzvala Europol, aby stanovil své potřeby, aby vyčíslil výhody a nevýhody v případě změny seznamu. Bylo to v situaci, kdy zájem o smlouvu o spolupráci vyjádřila Gruzie ve vztahu k několika členským státům. Poté na zasedání správní rady 1. a 2. února 2012 ředitel Europolu předložil dokument, ve kterém byl seznam šesti zemí a dvou organizací, se kterými by Europol mohl uzavřít dohody o spolupráci z hlediska operačních zájmů. Patřila tam Brazílie, Mexiko, Spojené arabské emiráty, Gruzie, Japonsko a Nový Zéland. A organizace, které by tam měly být začleněny, byly třeba Světová banka a jeho východní centrum pro vymáhání práva v Evropě. Kromě politických eh, úvah a priorit byl ten seznam sestaven čistě na základě operačních zájmů Europolu. Správně rada vzala na vědomí informace Europolu a vyzvala ředitele, aby předložil plán pro Brazílii, Gruzii a Mexiku. Mexiko na dalším zasedání. Potom 6. a 7. června 2012 ředitel předložil zdůvodnění pro Brazílii, Gruzii a Mexiko s tím, že uzavření dohod o spolupráci s těmi prvními dvěma zeměmi byla priorita. Spolupráce s Mexikem byla ovšem také považována za důležitou. Pokud jde o ty plány, o ta zdůvodnění, která zvážila správní rada, krátce zmíním, na jaké hlavní oblasti zločinu se správní rada zaměřovala jako důvod pro zařazení na seznam. Pokud jde o Gruzii, správní rada byla informována, že v Gruzii je organizovaný zločin aktivní v Evropě a narůstá. V posledních desetiletích několik členských států má závažné problémy s trestnou činností, která má původ v Gruzii, v organizovaných skupinách, které působí na mezinárodní scéně. Dohoda o spolupráci s Gruzií by umožnila výměnu zpravodajských informací a analýzu, která by pak pomohla Europolu, aby získal lepší strategický přehled o dopadu organizovaného zločinu v Gruzii na EU a členské státy. Pomohlo by to také Europolu posílit svou pozici při operačním vyšetřování, které má dopad na členské státy v souvislosti s gruzinskými zločinci. V hodnocení hrozby organizovaného zločinu za rok 2011 byl organizovaný zločin v Gruzii označen za hrozbu, a to proto, že Gruzie se nachází na Černém moři, což je jakýsi, jakási logistické centrum pro zásilky, pro přepravu. Europol se mimo jiné zaměřuje na východevropský e, trestný čin, pomáhal několika východevropským členským státům při vyšetřování organizovaných skupin z Gruzie, a to v následujících zločinech majetkové, trestné činy, nelegální emigrace, padělání dokladů, praní špinavých peněz, vydírání a obchod s drogami. Zdůvodnění, které bylo předloženo, ukázalo, že organizovaný zločin v Gruzii má dopad na vnitřní bezpečnost Evropské unie, proto bude vyžadovat posílenou spolupráci mezi Europolem a Gruzií. Pokud je o Brazílii, toto zdůvodnění ukázalo, že Evropská unie a Brazílie má společný akční plán, který byl přijat na summitu v, v říjnu 2011. A tento plán vyzývá Unii a Brazílii, aby spolupracovali a snažili se zabránit využití finančních systémů pro praní špinavých peněz, aby zvážili, bilaterální výměnu informací mezi agenturami a také výměnu osvědčených postupů při vymáhání práva, aby také vyjádřili zájem o posílení bilaterální policejní a právní spolupráce. A pokud je o operační potřeby Europolu a členských států, zdůvodnění ukázalo, že v posledních letech došlo k nárůstu počtu Evropanů, kteří se stěhují do Brazílie a naopak je třeba sledovat skupiny organizovaného zločinu z Brazílie, protože se stále více ukazuje, že napomáhají nezákonnému přistěhovalství do Evropské unie. V roce 2011 v hodnocení hrozby organizovaného zločinu obchod s jeho američany za účelem sexuálního vykořišťování v Evropě byl také jednou z hrozeb. Kromě toho celá řada organizovaných skupin, které obchodují s drogami v Brazílii, Kolumbii a Mexiku, teď mají nový trh, bojují s ohroženými druhy a prodávají je do Evropské unie. Dominantní oblastí zločinu, která má dopad na bezpečnost EU a kde je to možné zlepšit na základě větší spolupráce, jsou eh, trestné činy spojené s drogami, podvody eh, s kreditními kartami a kybernetický zločin. A v roce 2014 Brazílie také pořádá mistrovství světa ve fotbalu a v roce 2016 olympijské hry a to také skýtá příležitosti pro organizované zločince. V zásadě to zdůvodnění rozhodně předložilo argumenty pro uzavření dohody mezi Europolem a Brazílií. Pokud je o Mexiko, z tohoto zdůvodnění vyplynulo, že teď je malá interakce mezi Europolem a mexickými orgány, ale že orga, organizovaný zločin z Mexika se zaměřuje na Evropskou unii. Zdůvodnění také hodnotilo hrozbu pro vnitřní bezpečnost ze strany Mexika, ukázalo se, že jde především o následující skupiny trestných činů. Drogy, slyšeli jsme, že pan Wainwright už dnes odpoledne mluvil o nové, nově vznikající hrozbě ze strany mexických kartelů, které vstupují do drogové arény v Evropě. Mexičané se dřív zaměřovali na Spojené státy, Tradičním dodavatelem byla Kolumbie, ale zpravodajské služby a také případy zabavení drog ukazují, že Mexiko se nyní také zaměřuje na Evropu z hlediska drog. Je velkým produktem, producentem metanamfetamínu. V roce 2010 jsme zdrželi také ve Španělsku velkou dodávku kokainu a ten byl naložen v Mexiku. A další oblasti obchod s lidmi, Mexické orgány zjistily, že řada východoevropských žen, především z Rumunska a Bulharska, byla prodána do Mexika. Terorismus. Dostali jsme zprávy o skupinách, které působí v Evropě i v Mexiku. Dále kreditní karty, podvody s kreditními kartami. Celá řada těchto případů se objevuje v Mexiku. Padělání opět. Informace, které předali Evro- mexické orgány, ukazují, že stoupá hrozba pro vnitřní bezpečnost Evropské unie ze strany mexických organizací. Určité podklady to má, ale Europol to zatím nepotvrdil. Nicméně je to dostatečně závažné na to, abychom tomu mohli věnovat pozornost, abychom mohli věnovat prioritní pozornost uzavření dohody o spolupráci. Na tomto zasedání správní rady 6. a 7. června ředitel doporučil, že tyto tři země by měly být co nejdříve seznameny, zařazeny na seznam. A komise vzala na vědomí, že bude probíhat vyjednávání v jiném rámci a komise doporučila, že prioritou má být Gruzie, také vzhledem k procesu o vyjednávání, nebo vyjednávání o bezvýzovém styku. A také máme zvážit Mexiko. Několik členů správní rady se domnívalo, a že doporučení rady by se nemělo rušit. Europol by se měl zaměřit na hlavní činnost a politické úvahy je možné také zohlednit, ale správní rada by z toho neměla vycházet jako z prioritních důvodů pro rozhodnutí. Potom tedy bylo řečeno, že Europol má připravit eh, zdůvodnění pro uzavření dohody se Spojenými arabskými emiráty. Tento návrh podpořil několik členských států a na správní radě bylo dohodnuto, že Správní rada vyzve Europol, aby připravil zdůvodnění pro uzavření této dohody. Toto zdůvodnění bylo předloženo správní radě písemně 25. června a do 6. července měla správní rada reagovat. Komise vyjádřila negativní stanovisko, pokud jde o začlenění Spojených Arabských Emirátů. 19. července poslala dopis správní radě a vyzvala ji, aby to celé odložila a aby to znovu projednala, tedy vnější vztahy Europolu, bez ohledu na rozhodnutí o Brazílii, Gruzii a Mexiku. A to 6. a 7. června, nebo to rozhodnutí z 6. a 7. června. To zdůvodnění, které dostala správní rada, ukázalo, že Spojené arabské emiráty jsou stále relevantnější pro Evropskou unii v boji proti organizovanému zločinu. Spojené arabské emiráty se stávají stále větším centrem pro finanční a hospodářské zločiny a jsou místem pro investice prostředků zločinců, kteří se účastní nejrůznějších forem podvodu, včetně podvodu v oblasti DPH a praní špinavých peněz. Spojené arabské emiráty mají 33 obchodních zón, řada z nich je uzavřené morské přístavy, poskytují přístup k námořním cestám. Evropské unii se e, zabavují cigarety, které se často vyrábějí na Blízkém východě, pokud je o praní špinavých peněz. Arabské Emiráty jsou považovány za transitní a cílovou zemi pro výtěžky z trestného činu, nejenom podvodu, ale také obchodování s drogami. Jeden konkrétní případ, kterým se zabýval Europol, byla skupina, která působí v Evropě a v Jižní Americe, převedli velkou částku do Arabských Emirátů a tam byly tyto peníze investovány. Potom byly, byla zabavena aktiva v hodnotě 6 milionů. Operační dohoda také umožní Eh, urychlenější výměnu informací a také boju, boje proti eh, finančním podvodům v Evropské unie. Spojené arabské emiráty eh, nadále jsou jakýmsi centrem tohoto druhu zločinu a snažíme se proti tomu bojovat také dohodou o spolupráci. Na posledním Eh, na posledním zasedání naší rady jsme eh, toto projednávali a 4. října 2012 byl generální tajemník této rady informován, že Mexiko a Spojené arabské eh, Emiráty by měly být na seznamu těch, s nimiž je možné zavřít dohodu. Když jsme se rozhodovali, e, e, zda dáme e, nějaké doporučení tomu, této radě vždy bereme v úvahu všechny možné aspekty, nicméně naše doporučení se skutečně odvíjí od operačních doporučení, od operačních aspektů Europolu a českých zemí přijaté rozhodnutí je vždy eh, podle, eh, podle příslušného článku 26. Eh, Evropská unie je ovlivňována proměnlivým charakterem zločinu a je třeba reagovat efektivně. Management board Europolu musí zajistit to, aby členským zeměm byla poskytována co nejlepší pomoc a podpora. Europol se snaží podporovat a rozšiřovat a posilovat bezpečnost všech občanů Evropské unie. Proto tedy já bych doporučil výboru, aby tento návrh byl doporučen radě. Děkuji vám. Přeje si pan kolega také něco dodat? Ano. Tak Eh, to bylo eh, řečeno velice detailně a velice dobře. Já bych je zdůraznil jenom několik bodů. Především externí agenda Europolu je velmi důležitá. O tom jsme mluvili minule. Jde o globalizaci organizovaného zločinu a my potřebujeme skutečně silnou externí strategii. Třeba tento týden eh, zpravodaj výboru Krim který eh, sepisuje eh, zprávu, tedy průběžnou zprávu v oblasti eh, justice a vnitra. O tom také hovořil. Rada přijala se s nám, která nám umožní zahájit proces, který v principu umožňuje studii standardů ochrany dat a dalších úprav v třetích zemích. A provede se nezávislé posouzení a poté tedy eh, budeme pokračovat. Nyní máme na seznamu 25 zemí, eh, která s námi mají plnohodnotné operační dohody, také o eh, také je zde možno předávat a sdílet osobní údaje a pak další země mají dohody nižšího stupně, kde tato sdílení dat není možné. Nicméně ty seznamy jsou dynamické, poněvadž vzorce zločinu se mění a my se to musíme přizpůsobovat, jak právě řekl pan předseda. Poslední změna proběhla v roce 2009 a to už je dlouho. Proto součástí běžné eh, revize je to, eh, že Europol eh, identifikoval tedy čtyři země jako země velkého operačního zájmu, čili to je Mexiko v souvislosti s drogovými delikty a také VAT, tedy DPH a dalším. My očekáváme v krátké době také návrh Evropské komise na nařízení o Europolu a možná, že bude nejlepší vyčkat, až se tento proces dovrší dříve, než se pustíme do nějakého dalšího paralelního procesu. Operační realita tady ovšem je a eh, budeme muset eh, čekat, nebo čekali jsme možná čtyři eh, léta zatím na mm, modernizaci. A teď je otázka, jak dlouho budeme muset dále čekat, poněvadž my zatím tedy provádíme pouze reflexy toho, jak, eh, jaká je realita a jak bychom se tam mohli přizpůsobovat. A také v neposlední řadě bychom měli uvažovat eh, nebo uvědomit si to, že my tady nerozhodujeme o tom, jestli dohody s příslušnými zeměmi budou nebo budou uzavřeny. Tady jde pouze o jakési eh, po otevření dveří a teprve potom budeme plně uvažovat o sdílení dat. A samozřejmě eh, zařazení do seznamu to samozřejmě není nic automatického a to v žádné fázi. My tady pouze otevíráme dveře, aby se tato možnost dostala do hledáčku e, v rámci podpory členským zemím v boji proti organizovanému zločinu. Děkuji. Nyní tady máme tři přihlášené do debaty. Pan Kalis, paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Především tedy eh, bych chtěl poděkovat eh, oběma pánům za podrobné prezentace. Vy jste eh, vyvodili jakési důsledky z práce Europolu? Řečník se přerušil. Ano, eh, takže eh, bylo by také dobré, kdybychom i my eh, mohli mít tyto informace k dispozici, aspoň část z nich, možná nejlépe v písemné podobě. To by nám určitě moc pomohlo, abychom mohli podrobněji debatovat o těchto otázkách. Já se domnívám, že otázka, e, proč rozšiřovat e, seznam zemí na tom červeném seznamu, tak já myslím, že to by bylo třeba e, urychlit toto rozhodování. A jde v podstatě o to, abychom zde měli dohody, které budou prakticky použitelné, včetně tedy včetně tedy sdílení dat. A mám ještě otázek, otázku k časovému průběhu. Existuje ještě třeba nějaký další seznam zemí, kde eh, se jedná o takových dohodách a ještě to není hotové, třeba eh, Čína, Izrael, Maroko. A zajímalo mě, eh, nakolik je Europol schopen pokračovat v těch jednáních Eh, třeba u těch zemí, které jsem právě jmenoval, nebo také v případě eh, zemí, o kterých tady byla řeč dříve. Eh, já nevím, nebo u Číny, Izraele, Maroka, pokračuje to dál, anebo je to trošku zpomalené, nebo jak to tam vlastně vypadá, mm, nebo třeba jednání s Gruzií, s Emiráty, s Brazílií a Mexiko, kdy to vlastně bude spuštěno. Pane Wainwright, eh, vy jste na tyto otázky odpověděl velmi aktivní otáz, eh, aktivním způsobem, čili jakým eh, způsobem se to bude vyvíjet dál. Ale my také v této chvíli teprve čekáme na nové nařízení. Děkuji vám. Děkuji. Paní Matěje. No, děkuji, pane předsedo. My jsme v podstatě nakloněni tomu vašemu názoru na tuto země. Jsme trochu jiného názoru, pokud jde o načasování, ale zajímalo by mě, jak to vypadá podrobně, především pokud jde o ochranu osobních údajů, ale vy jste se o tom v podstatě už zmínil a také můj předřečník, takže si myslím, že v podstatě je to zatím vše. Uh, ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také řediteli Europolu a panu Omahounimu. Mám několik konkrétních otázek ohledně Mexika, protože já už jsem s delegací navštívila několikrát Mexiko a setkala jsem se s generál, tedy se státním tajemníkem, setkala jsem se s ministrem vnitra, hovořili jsme o boji proti obchodování s drogami a vždy se tam zmiňoval také Europol a spolupráce mezi mexickými orgány a Europolem. Jak si myslíte, že my jako europoslanci můžeme podpořit dosažení této dohody mezi Europolem a Mexikem na poli smíšeného výboru. A taky by mě zajímalo, zda existuje nějaká dohoda mezi Europolem a Mexikem a zda Mexiko chce spolupracovat, pokud skutečně mají zájem o tyto dohody. A také se zde zmiňovalo to, že se rozvíjí obchodování s drogami, obchodování s lidmi, ale také, když jste zmínil Mexiko, tak jste zmínili teroristické skupiny z Mexika. Mě by zajímalo, co přesně jste měl na mysli. Děkuji. Uh, the... Děkuji. Než dám slovo nejdříve panu O'Mahonymu a potom panu Wainwrightovi, tak jen krátká otázka ke Gruzii. Já si myslím, že zločinecké organizace v Rusku jsou velmi často organizovány na národním základu, to znamená, když máte organizovaný gruzínský zločin, tak eh, to zároveň znamená i ruský organizovaný zločin. A to je velmi zajímavé z takového pohledu, jako jsou například eh, olympijské hry a ohrožení. Pan Weinreich, prosím. Pan O'Mahon jako první. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že k těm otázkám, tak eh, tam mohu říci, že se určitě postarám o to, abyste dostali mou prezentaci. Jako předseda správní rady a zástupce členského státu považuji za velmi důležité, abychom identifikovali a podporovali Europol v rozvíjení spolupráce se třetími zeměmi jejichž zločinnost má dopad na Evropskou unii, na evropské podniky a na občany Evropské unie. Takže tyto diskuse, které začaly v roce 2011 a skončily v říjnu 2012 tím rozhodnutím, byly založeny na ryze operační základě a s tou zkušeností s vymáháním práva jsme vzali v úvahu ty změny, ke kterým dochází na poli mezinárodní zločinnosti. To jsou věci, které se neustále vracejí a promítají se do výzev, které máme v současné době. A proto si myslím, že je důležité, abychom tyto dohody rozvíjeli, abychom na nich pracovali, protože to jsou dohody, které se nepodepíší ze dne na den, vyžadují rozsáhlé kontroly, ověřování z obou stran, abychom se ujistili, že standardy, které dodržujeme my v Evropské unii a které jsou pro nás tak důležité, dodržují i ty druhé země, především pokud jde o ochranu osobních údajů. Takže rozhodnutí, které bylo přijato na poli Europolu, bylo přijato s ohledem na to, že musíme být připraveni, až přijde nové nařízení a pokud to nové nařízení přijde, tak si myslím, že nám nové nařízení jasně řekne, jakým způsobem budou tyto dohody uzavřeny, pokud tedy nakonec uzavřeny budou. Myslím, že tím jsem zodpověděl otázky, které zde zazněly. Vím, že Gruzie má určitě velký zájem o zahájení jednání, slyšel jsem vyjádření zájmu i ze strany celé řady členských států. Gruzínský organizovaný zločin má dopad na Evropskou unii, ale samozřejmě pracují i s dalšími zeměmi, se sousedními zeměmi a my to pozorujeme každodenně v členských státech. Děkuji. Děkuji a nyní pan Wainwright. Děkuji. Otázka od pana Klase a dalších se týkala jednání, zda můžeme zvládnout eh, celý tento proces. My jsme zvyklí na vedení paralelních rozhovorů. Víte, že někdy uzavření dohody trvá třeba čtyři roky, tak my nemůžeme čekat, až se jedna dohoda uzavře a teprve začít projednávat jinou, takže jsme zvyklí vést několik jednání, které bývá v různých fázích. Teď se nám to daří poměrně dobře, nedávno jsme uzavřeli několik jednání, především pokud jde o Albány, Černou horu a Lichtensteinsko. Částečně to odráží naši snahu stavět eh, na přední stupeň dohody se zeměmi západního Balkánu. Pak zde máme také dohodu s Ruskem, ta se blíží k uzavření a doufám, že bude uzavřena do konce tohoto roku. Izrael, tam je to poněkud pozdržené, ale velká část už také byla završena, pokud je o jednání pouze jedno jednání začne opravdu od začátku a to je případ Srbska, pak jsou ještě další věci na seznamu, například Čína, Indie a tam jsme ještě vůbec nezačali. A to také odráží fakt, že na druhé straně musí být politická vůle. Samozřejmě, než ten proces vůbec začne. Normálně to máme, ale v těchto zemích zatím debatujeme právě s nimi. A případě Mexika a Brazílie, tak tam je opravdu velká politická vůle, která je pravidelně vyjadřována na nejvyšší politické úrovni velvyslanci těchto zemí, policejními prezidenty v obou případech, takže já nemám žádné pochybnosti o upřímnosti a zájmu těchto stran, protože i oni si uvědomují, to rostoucí propojení organizovaného zločinu mezi našimi kontinenty a obchodování s drogami. Paní Matě se ptala na ten proces, kterým to prochází. To je dlouhý proces a jakýkoliv proces, který by nakonec umožnil předávat osobní údaje, by znamenal, že musíme ověřit standardy a pravidla na ochranu osobních údajů v té druhé zemi, vedeme inspekci, Úřadu pro ochranu osobních údajů sledujeme, jakým způsobem je to zajišťováno na úrovni orgánů činných v trestním řízení. Je to tedy sledováno, dostaneme doporučení, doporučení potom je předloženo správní radě a to je potom předloženo radě, takže teprve poté můžeme uzavřít dohodu a velmi často v průběhu tohoto dlouhého procesu narazíme na problémy s ochranou osobních údajů na druhé straně a Trvá to třeba ještě další dva roky, než se to všechno vyřeší. Ten proces není automatický ani jednoduchý. Skutečně si ověřujeme normy na ochranu osobních údajů, zda jsou dodržovány, než je tento proces uzavřen. Takže já mám v tento proces, který v současné době probíhá důvěru. A až budeme mít eh, dostatečné prostředky k tomu, abychom vedli tento proces, bude to probíhat zase touto standardní cestou. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod 14, promiňte. Pan Klas. Tak, taky voziter, ik zou Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, ještě jednou eh, poděkovat eh, zástupcům managementu Europolu. Myslím si že že by bylo taky zajímavé, kdyby komise či rada se mohly vyjádřit k aktuálnímu dění. Ano. E, přeje si pro můj zástupce komise? Děkuji, pane předsedo. Komise se vyjádřila e, e, jak řekl eh, předseda management boardu, mm, přímo na zasedáních eh, tohoto orgánu asi eh, a také v souvislosti s zařazením Spojených arabských emirátů na seznam potenciální nových partnerů Europolu. Pozice komise je viditelná například eh, na obsahu dopisu, eh, který adresovala eh, paní komisářka Malstrom tomuto orgánu loni v červnu. Paní komisařka vyzývala k obezřetnosti při uzavírání kooperačních dohod se třetími zeměmi, nezejména tedy v současné současné rozpočtové situaci. A z tohoto důvodu tady máme potřebu eh, pečlivě volit mezi prioritami. A jestliže eh, tedy je o nějaké zemi uvažováno, je třeba dbát na geografické a další eh, dohody a priority, dále jsou to tematické, tematická kritéria a strategická témata a e, témata z oblasti politik sousedství. E, e, Spojené, Ameri- Spojené Arabské Emiráty, tady mnoho kritérií nesplňují. My bychom chtěli říci, že s, Lisbonizací Europolu tedy s tím chystaným nařízením. Ten současný režim bude postupně utlumen a nastane postup, který umožní Europolu samotnému uzavírat si své, své operační dohody. Děkuji. Děkuji. Pravděpodobně by bylo dobré, kdybychom dostali dopis tohoto, eh, tedy kopii tohoto dopisu poněvadž eh, se třeba hovořilo na eh, mm, víceletých výhledech, tedy o těch debatách, o nich eh, různé částky a že, se, že tady je příliš málo peněz a musí se obezřetně a tak dále. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem John Gary za předsednictví. Pokud se týče k tomu, co jste říkal, management board, tak eh, je to celkem jasné. Ředitel Europolu zdůraznil operační, eh, operační aspekty a eh, návrh byl zatím schválen a my teď čekáme na to, zda Evropský parlament eh, také eh, schválí to, co bylo schváleno v radě. Děkuji. Ano, děkuji. Tím jsme, myslím, uzavřeli tento bod. Teď máme po číslo 15, různé, a zdá se, že tam nemáme nic, takže příští zasedání 8. dubna 15 hodin odpoledne. Děkuji vám.